Naším dalším bodem na pořadu je zpráva pana Butikofra, efektivní evropská strategie pro suroviny. A nyní dám slovo panu Butikofrovi. Prosím. Pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve bych chtěl poděkovat za spolupráci. Eh, děkuji všem stínovým zpravodajům z výboru pro průmysl, děkuji také ostatním z ostatních výborů, například z výboru eh, pro životní prostředí a děkuji zkrátka všem, kteří přispěli eh, k tomuto návrhu. Politika v oblasti surovin je skutečně jedna z našich velkých výzev v oblasti průmyslu a je to zároveň veliká příležitost. Toto téma v posledním roce a půl eh, je, mi velice přirostlo k srdci a já jsem přesvědčen, že velice důmyslnou a ambiciozní strategií, pakliže bude ve středu našeho úsilí, můžeme dosáhnout velkého úspěchu. Efektivní nakládání se surovinami, recyklace nebo také substituce, to jsou hlavní strategie, eh, které zde leží jsou a budoucí konkurenceschopnost bychom měli opřít právě o e, tuto, tyto zmíněné strategie. Pokud si stanovíme cíle, ale nebudeme se zamýšlet nad nástroji, jak je dosáhnout, tak většinou k žádnému cíli nedospějeme. Proto je velice důležité, abychom se zamýšleli nad těmito otázkami a musíme si stanovovat konkrétní kroky, a konkrétně se dohodnout mezi členskými státy a komisí, jak zorganizujeme naši spolupráci a jak se schopíme skutečné zodpovědnosti. Efektivní řízení je klíčem pro úspěch tohoto tématu. Nerostné suroviny jsou stejně důležité, jako je ropa, plyn a další energetické zdroje. V evropské spolupráci to ovšem nehraje ještě stejnou úlohu, to znamená, musíme tady něco změnit. V této zprávě jsme vyjmenovali celou řadu nástrojů, se kterými můžeme řízení posílit. Máme tady takový rizikový radar. Chtěli bychom, aby komise tady měla systém kritických surovin a zajistila důležité dodávací řetězce a aby se tam dostaly ještě další suroviny, které tam na seznamu nejsou a které jsou strategicky důležité. Navrhujeme síť pro prvky vzácných zemin a velice bychom si přáli, aby iniciativa komise pro inovační partnerství a e, efektivitu surovin byla konečně rozběhnutá, protože to zatím některé země blokují. Chceme, aby tady byla skupina, pracovní skupina na vysoké úrovni, aby různí aktéři, Joint Research Centers a další například zahraniční diplomatická služba, aby zkrátka všichni zástupci z těch klíčových míst se spojili, aby to vše bylo konzistentní. Chceme mít cestovní mapu do roku 2050 a Přáli bychom si, aby ta pravidla, ta legislativa, kterou už máme v oblasti recyklace, také pokud jde o elektrošrot, aby to vše bylo důsledně uplatňováno. A za třetí v této zprávě řešíme také zahraniční eh, rozměr politiky surovin. Podle mého názoru musíme navenek uplatňovat eh, spolehlivou strategii spolupráce, a to jednak eh, vůči těm zemím, které mají v Africe mnoho mnoho nerostného bohatství i vůči těm zemím, kterého mají málo. Jde o to, že v Evropě se na hlavu, na jednoho obyvatele dováží mnohem více surovin než kdekoliv ve světě. A proto je potřeba tady postupovat zodpovědně, spolupracovat a v případě investicí kde eh, se vlastně vykořišťují zdroje ve třetích zemích. Evropská investiční banka, komise, všichni musí zkrátka, nebo ti důležití aktéři musí přeskoumat, jestli to zapadá do strategie proti chudobě a pro rozvoj. Je potřeba, abychom měli zákony pro transparentnosti, eh, tak jako například je eh, zákon v USA, Dodd-Frank, a tato politika nesmí sloužit našim surovinovým zájmům. Musíme akceptovat suverenitu našich partnerů a musíme usilovat o spolupráci ve společném zájmu. Jsem si jist, že Evropská unie v mnoha mezinárodních krémích, které již existují, k řízení surovin na mezinárodní úrovni může v mnohem přispět. Děkuji. Děkuji, pane Vitikofer, a nyní má slovo pan komisař Tajani. Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové poslanci. Na začátek bych řekl, bych chtěl tedy formálně poděkovat panu Bitykofrovi za jeho zprávu. Také bych rád poděkoval všem těm, kteří přispěli ke zpracování tohoto dokumentu. Proč? No, protože tato zpráva je pozitivní zpráva, alespoň tak na ní nahlížím. A ostatně jde tím směrem, kterým vlastně se chce ubírat Evropská komise, to znamená stavět se k této otázce strategicky, protože toto je skutečně zásadní otázka týkající se surovin. Proto jsem byl tou vaší zprávou, mě ta vaše zpráva přesvědčila. Opakuji, že skutečně jste zajedno s Evropskou komisí. To znamená, ještě jednou chci zdůraznit, že tedy samozřejmě máme zájem na posílení spolupráce v této nesmírně důležité oblasti. Zmínil jste se o mnoha problémech, které existují a o možnostech, které se skýtají. Je také potřeba najít dobrou rovnováhu mezi jednotlivými politickými možnostmi, které jsou k dispozici. Potom předkládáte určité náměty, určité, určitá doporučení, která jsou velmi zajímavá. A jsou konkrétní. Jsou to příspěvky, které určitě tuto strategii zlepší. Jak jsem řekl na začátku mého vystoupení, spolupráce mezi komisí a parlamentem je skutečně zásadní. Již celé měsíce spolupracujeme s panem Bitykoferem, ale také s ostatními na, tady tu, na, ta, na těchto otázkách surovin. Jsou další poslan, poslanci, ne, kolegové pana Bitykofera z ostatních frakcí, kteří se na tomto také aktivně podílejí. Je potřeba vlastně mít na paměť vytvá, paměti vytvoření sítí eh, v roce 2012 týkající se vzácných zemin. A jsem ochoten skutečně přispět tak, abychom vytvořili skutečné partnerství eh, ve spolupráci na této otázce surovin. Z politického hlediska je důležité zapojit všechny instituce, to je zcela jasné. Ostatně eh, vy to i zdůrazňujete ve vaší zprávě. Já jsem cestoval mezi Mnichovem a Štrasburkem a na té cestě jsem si vaši zprávu přečetl a zaujala mě jedna konkrétní pasáž, kde uvádíte, že získávání surovin, přístup k surovinám je skutečně strategická záležitost, záležitost související s konkurenceschopností. Pan Bytykofer zde říká, že podíl nákladů na materiál eh, ve výrobních nákladů je vyšší než podíl dělníků, což je dosti zvláštní, nebo to na mě velice zapůsobilo. Potom zdůrazňujete tři pilíře, zásobování v rámci Unie, mimo Unii a lepší efektivnost využívání surovin, recyklaci, využívání odpadu a tak dále. Toto je všechno to, co je důležité pro naši strategii a jsem přesvědčen, že parlament s ním bude souhlasit. Pokud jde o inovaci, inovace je zásadní, pokud chceme pokrač postupovat kupředu ve všech oblastech které zahrnuje strategie surovin. Je potřeba brát na vědomí všechny oka toho řetězce, těžbu, zpracování, využívání, recyklaci a tak dále. Je potřeba založit skutečné partnerství v oblasti surovin. To je zásadní, pokud chceme učinit konkrétní kroky a pokročit ku předu. Pan Bitykofr je optimistický určitě jsou zde, je zde určitý, neřekl bych odpor, ale určitá zdrženlivost ze strany některých členských států, ale myslím si, že to vše už je minulostí, protože Rada pro konkurenceschopnost dala zelenou naší iniciativě. Je tedy nyní důležité, abychom se podívali na to, jak realizovat provést toto partnerství. Další záležitost, kterou uvádíte ve vašem dokumentu a o kterém se pan Bitykofr zmínil, je určitá diplomacie v oblasti surovin. Musíme ve všech našich mezinárodních vztazích zohledňovat to, ať už se, te, ať už se jedná o mezinárodní vztahy nebo ostatní. Už jsme, jak třeba s Japonskem nebo se Spojenými státy, už jsme na tom pracovali s Africkou unii, jsme zpracovali společný akční plán, jak na straně eh, Evropské unie, tak Africké unie bychom chtěli pracovat na lepším využívání surovin, samozřejmě se zohledněním eh, evro- afrických kapacit, ať už na regionální nebo národní úrovni. 1. prosince se bude konat první konference o surovinách, což možná už umožní eh, toto partnerství skutečně v praxi realizovat. Na konci října budu v Moskvě, potom budu cestovat do Latinské Ameriky, v červnu jsem byl v Číně takže to jsou všechny směry, kterými tedy pracujeme, kterými napíráme naše úsilí. Rád bych upřesnil, že jsme podepsali dohodu s Chile a možná budeme moci podepsat také s Argentinou, s Argentinou a s Brazílií ještě do konce letošního roku. Připomínám, že Chile je jeden z nejdůležitějších producentů líty a velmi dobré kvality ostatně. Takže vztahy s Evropskou unii jsou velice, s tou, Evropské unie s touto zemí jsou velice důležité a tato země je také poměrně nadšená těmito novými vztahy. Celá vláda i samotný prezident se velmi angažují v této oblasti. Pokud se týká udržitelnosti dlouhodobého, rázu, tak samozřejmě musíme nadále zdůrazňovat tu eh, skutečnost, že těžba musí dodržovat normy v oblasti životního prostředí. K tomu potřebujeme výzkum a inovaci, to určitě, ale musíme také se podívat na to, jak můžeme zaručit přístup k těm vzácným minerálům, k vzácným surovinám a jakým způsobem se bude zajišťovat těžba. Zde pracují v těsné spolupráci s komisařem Potočníkem. Také hovoříme o kompetencích, zejména členských států, ale komise může sloužit jako určitý katalyzátor. Samozřejmě ta, ta odpovědnost je na členských státech. Příští týden přijmeme iniciativu týkající se efektivnost surovin která přinese řadu konkrétních odpovědí, zejména v oblasti recyklace. Co je také velmi důležité. Takže já jsem se zmínil pouze o několika příkladech. Nicméně bych chtěl upřesnit, že velice úzce spolupracuji také se švédskou vládou. Před letními prázdninami se konala velice důležitá schůze, zaměřená právě na činnosti těžby v Barentském moři. Setkal jsem se se švédském, ve Švédsku s příslušným ministrem a zabývali jsme se touto iniciativou. Byl tam také předseda rady. Pojedu tam a využijí této příležitosti eh, k, také k jednání o otázce surovin. Grónsko Grónsko se dívá pozitivně na dlouhodobou strategii s námi právě v oblasti surovin. Čili jsem výjmenoval některé činnosti, na kterých pracujeme. Omlouvám se, zda jsem, pokud jsem hovořil poněkud déle, ale je to téma, které skutečně to zasluhuje. Zasluhuje tuto dlouhou a podrobnou debatu. Doufám, že tato úzká spolupráce mezi námi nám umožní zpracovat skutečně robustní, kvalitní strategii, která přinese nezbytné odpovědi, aniž by poškozovala životní prostředí. Děkuji. Nyní mám na seznamu pana Broka, nevidím ho tady. Dám slovo hned paní Schnieber Jastram. Prosím. Herr Präsident, meine Pane předsedo, dámy a pánové, Nejprve bych chtěla, tak jak je běžné, poděkovat panu Bitikerovi za jeho zprávu, jakožto stálá zpravodajka pro eh, politickou konzistenci v zájmu rozvoje. Velice děkuji výboru ITRE za mnohé podněty, za to, že mnohé podněty eh, rozvojového výboru byly zohledněny. Tak jak už eh, řekl pan zpravodaj, suroviny jsou velice důležitým tématem. Eh, do roku 2050 podle OSN dojde k navýšení o 300 pokud jde o poptávku po surovinách. Tuto diskusi musíme vidět v souvislosti s, s konsistentní politikou rozvoje. Uvedu příklad. Rozvojové země pochybnými zúčtovacími postupy a nedostatečnými dohodami s mezinárodními firmami, eh, které od nich získávají suroviny, ztrácí ročně asi 80 až 160 miliard dolarů. A pokud si to srovnáme s rozvojovou pomocí Evropské unie, tak eh, ta činí 8 miliard ročně. To znamená, že to, co my poskytujeme, je zaned, velice zanedbatelné, je to eh, jenom kapka na horkém kameni, to, co poskytujeme. A je potřeba, aby tady byly iniciativy eh, pro eh, transparentnost, jako EITI, e, a to je ale spíše dlouhodobé a právě proto eh, jsem eh, velice ráda za eh, plán společný plán pro Afriku a Evropskou unii v roce pro rok 2011 až 2013, kde jde právě také o smlouvy mezi podniky. Každé jednotlivé euro, které je vydáno pro tyto účely, rozvojovým zemím přinese přidanou hodnotu asi 10 eur a já si myslím, že zcela právem můžeme říci, že, že to je efektivní pomoc na rozdíl od různého dodatečného záplatování. Děkuji. Děkuji, paní Šníbl, a slovo by měl pan Lange, ale ten tady není, ne, je tady, přeci jen tady je. Máte tedy slovo, pane Lange. Děkuji, pane předsedo. Pane zpravodaji, také já vám velice děkuji za vaši ambiciozní zprávu, za velký kus práce, kterou jste odvedl. Pane komisaři, politika surovin je velice důležitá pro rozvoj evropského průmyslu a také obchodní rozměr je tady velmi významný. Proto si myslím, že je důležité a dobré, aby surovinová politika v mezinárodním kontextu byla nahlížena pod aspekty průmyslové politiky v Evropě. Myslím si, že tady v tomto ohledu je důležité abychom si připomněli následující věci, následující body. Pokud eh, zajištění surovin ve světě pro Evropu chceme zajistit partnerskými dohodami, tak to můžeme učinit pouze v případě, že ty podniky, které využívají tyto suroviny, se budou chovat rozumně. Není možné, aby evropské podniky tady dělaly nějaké daňové podvody a nebo své eh, pracovníky zaměstnávali za nedůstojných podmínek. To znamená, pokud chceme získávat suroviny, tak tam musíme mít dány jasné standardy, které musí být dodržovány a suroviny, které používáme, nesmí pocházet z krizových oblastí a nesmí napomáhat financování uskupení, eh, které tím vydělávají peněz na, peníze na občanské války. Potřebujeme takový systém, který bude eh, dobrý pro získávání surovin a musíme tam mít jasnou sledovatelnost dodavatelských řetězců, tak abychom eh, věděli, odkud surovina pochází. Musíme také zajistit, že nebudeme nelegálně vyvážet suroviny pro náš vlastní prospěch. Musíme tady odstranit různé nedostatky v legislativě a musíme také vylepšit kontrolu. Když v evropském velkém přístavu má kontrolu zajišťovat pouze jeden člověk, tak tam něco nesedí. To znamená, musíme tady mít lepší kontrolu a musíme také zajistit, aby monopolní a oligopolní struktury v obchodu se surovinami byly odstraněny a pane komisaři, musím říct, že komise tady podniká ty správné kroky. Děkuji. Herzlichen Dank, Herr Lange. Dě- děkuji, pane Lange. A paní Merkis má slovo. Eh, eh, eh. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane zpravodaji. Chtěla bych vám poděkovat za tento dokument a za tu strategii. Také bych chtěla poděkovat kolegům, kteří přispěli k této rozpravě. Domnívám se, že tato rozprava má širokou podporu a myslím si, že musíme jít ještě dále. Musíme zohlednit stávající finanční situaci a myslím si, že musíme očekávat, že zatím vším prav... možná vznikne nová krize, pokud růst nebude takový, jak se očekávat a budou zejména také obrovské potřeby v oblasti surovin. Takže bude, budeme pod velkým tlakem. Je potřeba věnovat velkou pozornost eh, určité zranitelnosti eh, Evropské unie z tohoto hlediska. Musíme si klást otázku, jak na vnitřní úrovni učiníme něco k omezení škod. Je potřeba, aby suroviny, které máme zde, aby, byly, aby se více recyklovaly. Inovace No, se musí posílit, není ještě dostatečně konkretizovaná. Takže skutečně položme si otázku, kde jsou ty zásadní změny, které Evropská unie potřebuje, aby vyřešila tuto ekonomickou a finanční krizi, ale abychom také snížili naši závislost. Je potřeba změnit chování, změnit postoj, postoje průmyslových podniků a občanů. Jak toho všeho dosáhnout? Potřebujeme nový ekonomický model. Hovoří se zde o řízení bank, ale já o tomto nehovořím. Já hovořím o zásadních změnách v hospodářství. Je potřeba, aby skutečně dove, došlo ke změně postojů. Je potřeba povzbuzovat, stimulovat věci tak, aby se dosahovalo produktů eh, lepší kvality a šetrnějších k životnímu prostředí. Když říkáte, že je potřeba dělat vše pro respektování přírody, tak to bych chtěla podpořit. Myslím si, že to je opravdu zásadní věc. Někdy odvracíme oči od eh, tohoto aspektu problému. A otázka, zda ve městech možná skuteč, sedíme na skutečných eh, zlatých dolech, jsou tam skutečná ložiska, která bychom mohli lépe využívat. Takže je potřeba obrátit se také eh, k této situaci. Kolegové zde předložili některé dobré návrhy a já doufám, že se nám skutečně podaří změnit věci, změnit chování a postoje, je potřeba, abychom přijali skutečnou odpovědnost. Myslím si, že si také musíme říct, že potřebujeme velkou inovaci v této oblasti. Děkuji. Teď paní Sarbu je na mém seznamu. Ehm, Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, pane zpravodavi, nejdříve vítám sdělení komise o surovinách a návrh vytvořit strategii Evropské unie v této oblasti. Chci zdůraznit skutečnost, že zemědělské zboží by mělo se těšit zvláštní pozornosti. Musíme zajistit bezpečnost potravin na celosvětové úrovni. Celíme, čelíme celé řadě výzev v oblasti surovin v zemědělství ať už hovoříme o volatilitě zemědělských cen na trzích, a nebo o klesajícímu klesajícím dodávkám potravin, případně nerovnováze na dodavatelském řetězci. Je třeba vzít v úvahu překážky ve vývozu a text by měl být vyjasněn v souvislosti s VTO. Budoucí strategie EU musí brát v úvahu veškeré specifické rysy trhu se zemědělskými produkty, abychom zajistili bezpečnost dodávek potravin. Děkuji a nyní vyslechneme řečníky za EPP paní Del Castillo. Eh, Děkuji, pane předsedající. Hovoříme zde o zprávě, která následuje po sdělení komise o tématu, které je velice důležité. To znamená, hovoří se zde o volatilitě cen surovin. Aniž bychom zapomínali na zvyšování poptávky, zejména z rozvojových zemí mám na mysli především Čínu, v naší frakci vítáme tento dokument. Již teď vám mohu říci, že souhlasíme s touto zprávou pana Bitykofera. Skutečně se domníváme, že je to dobrý přístup, který eh, přijal v této zprávě, pokud se týká surovin jejich a, a strategie, která s tím souvisí oblasti těžby, využívání, zpracování a recyklace surovin. Tento doku- dokument, o němž dnes diskutujeme, je vyvážený. Hovoří pro správné zásobování surovinami, ať již je to uvnitř nebo vně Evropské unie. Také zde pan Bytykofr zdůrazňuje skutečnost, že je potřeba lépe využívat zdrojů surovin. Poté zde předkládáte řadu dobrých návrhů, zejména pokud jde o recyklaci v Evropské unii. Jménem naší frakce bych řekla, že se musíme tímto tématem zabývat nikoliv pouze z hlediska snižování spotřeby, protože spotřeba je nezbytná pro ekonomický růst. Samozřejmě musíme stimulovat a ten musíme stimulovat ekonomický růst. Musíme spíše být pro efektivnější využívání těchto surovin. Takže musíme dosáhnout politik, které umožní racionální a efektivní využívání surovin. Děkuji. Domníváme se, že toto bude mít pozitivní dopad na eh, hospodářství, protože komise zde navrhuje určitá pozitivní opatření, která povedou k tomu, že trh by měl být transparentnější než ten, který máme v současné době. A takže a s méně možnostmi pro spekulaci. Děkuji. Skok on behalf of the socialists and democrats. Za socialisty a demokraty na čtyři minuty paní Ulfskok. Eh, herr <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla plně připojit k těm kolegům, kteří jako paní eh, Judith Merky, Bernd Lange a také pan zpravodaj se vyjádřili v tom smyslu, že efektivní využívání surovin recyklace, opětovné používání, že to vše je velice důležité, pokud chceme dosáhnout růstu a zároveň ochrany životního prostředí. Potřebujeme inovace, musíme nově myslet, nově jednat. Chtěla bych se na to ale podívat z nové perspektivy, která je velice důležitá pro mé voliče. Když se Evropský parlament začal zabývat tématem surovin, Byla jsem se podívat v centru surovin v severním Švédsku a tam jsem se potkala s těmi, kteří vědí, jak jsou suroviny důležité pro průmysl a rozvoj, pro růst. Hovořila jsem zde s vědci, se zástupci odborů, se zástupci odvětví a ukázali mi, jak se tento sektor rozvíjí jak se otevírají nové doly a jak se rozšiřují staré doly, jak se vylepšuje technologie a kvalita na základě rostoucí globální poptávky. Globalizace se opět dostala do Evropy. Poptávka přichází také ze světa mimo Evropu a my samozřejmě musíme také dodávat suroviny našemu průmyslu. To vše je velice důležité, zajímavé a já bych chtěla říci panu komisaři, že není potřeba cestovat do Grónska. Celá severní Evropa disponuje mnohými eh, kvalifikovanými technologiemi, dobrý, dobrými vědci, velice kvalitními surovinami a také pracovní prostředí pro lidi, kteří pracují v těchto odvětvích, je velice dobré. Mohli bychom toho tedy udělat ještě mnohem více a dosáhnout eh, mnohem větších cílů i uvnitř Evropy. Je patrné, jak důležitou roli hraje severní Evropa v rozvoji průmyslu. V severním Švédsku jsem se také dozvěděla to, jak důležitá je fungující infrastruktura pro regiony v severním Švédsku, ale eh, také pro průmyslová centra. Hraje rozhodující úlohu pro efektivní růst. Parlament si přeje, aby nové pokyny pro programy TEN zohledňovaly to, že suroviny je potřeba nějakým způsobem k průmyslovým centrum dopravit. Na to musí komise slyšet a připravit s ohledem na to příslušné návrhy. Potom eh, tady máme rozvojovou perspektivu. Suroviny se totiž musí získávat také mimo Evropskou unii. Ovšem, tyto země, které nám ty suroviny poskytují, musí být považovány za rovnocené partnery. Není možné, abychom se vrátili do dob eh, kolonií. To je něco, co si nepřejeme. A není to ani potřeba, protože existuje mnoho kvalitních partnerství, které můžeme do, do budoucnosti navázat. Now, Madame Ekonbe. Nyní paní Ek za liberální demokraty na tři minuty. Evropa čelí největší zkoušce v současnosti a my se nacházíme jako Evropané ve globalizovaném světě a čelíme dvojí výzvě zabezpečit evropskou prosperitu a bojovat s klimatickými změnami následujících desetiletích musíme restrukturalizovat evropskou ekonomiku, abychom dosáhli udržitelného, chytrého a inkluzivního postavení. Strategie 2020 by měla být v popředí úspěchu v oblasti strategie pro nerostné suroviny. Ty výzvy bychom neměli podceňovat v souladu s některými odhady investice na dopravu informace a komunikační technologie budou představit 200 miliard euro do roku 2050. Proto bezpečné dodávky surovin jsou klíčové tam, kde Evropa vede v oblasti zelených technologií. Čím bude ekonomika zelenější, bude také soupeřit o stejné suroviny a řadu z nich dovážíme ze světa. A strategie surovin by měla být navázána na další evropské politiky. Měla by být provázanější, například výzkum, doprava, průmysl, udržitelný růst. Zejména v období krize potřebujeme reformy orientované na růst, které podpoří také volný obchod. Politika, která podpoří tento dovoz, umocní dostupnost surovin i pro naše podniky. Kromě toho, že budeme zaměřeni na obchod a budeme zelenější, strategie EU by měla také zajistit, že jak rozvinuté i rozvojové země budou těžit z udržitelných dodávek surovin. A je klíčové, aby kapacity rozvi- rozvojových zemí byly posíleny. Je třeba využít mechanismus Aid for Trade. Je třeba, aby křehké státy mohli zajistit, že suroviny nebudou využívány pro eskalaci a financování konfliktu. Evropa potřebuje rázné kroky, abychom eliminovali obchodní překážky ve třetích zemích a nikoli politiku hromadění kritických surovin, přičemž podrýváme jejich dodávky v zahraničí. Evropa by měla využít ty suroviny, které máme k dispozici doma, na rozdíl od váhání Evropa je bohatá na, na nuloviny, pokud jde o lesy, minerály a kovy. A můžeme čelit potřebám udržitelným způsobem, pokud bude existovat doprava když rozumné řízení vlastních zdrojů půjde ruku v ruce s reformou vnitřního trhu, budeme na cestě k tomu, abychom byli konkurenceschopným hráčem v zelené ekonomice budoucnosti, budoucnosti a chci poděkovat zpravodaji za velmi kvalitní zprávu. Děkuji paní Eck, pan Eichhout za zelené. Děkuji, pane předsedající. Rád bych poděkoval našemu zpravodaji za jeho práci. Také bych chtěl poděkovat panu Tajanemu za to, co jste zde řekl. Zdá se, že všichni souhlasí s tím, abychom měli dobrou strategii pro ochranu surovin, ale domnívám se, že když čtu tuto zprávu a čtu původní zprávu komise, tak se mi zdá, že jsou tam obrovské rozdíly mezi těmito dvěma texty. Jsem rád, že pan Tajany je spokojen se zprávou Evropského parlamentu, ale znamená to, že ta strategie se asi musí změnit. Když tu text komise, tak je, jde zejména o boj s Čínou, o to, abychom měli co nejvíce surovin v Evropě. Pokud by to nebylo možné, tak je potřeba najít řešení u nás. Myslím si, že je to poněkud opačné opačné, že je potřeba pracovat efektivněji s našimi přírodními zdroji, se, se surovinami. A velmi jednoduchý příklad, kde se právě hovoří o recyklaci. Když se vytěží tuna minerálu, tak bude možná 5 gramů zlata a můžete získat 150 gramů rychleji, když se využijí, využijí produkty, které jsou u nás na trhu které jsou recyklované nebo recyklovatelné. A myslím si, že je potřeba skutečně lépe využívat naše produkty, naše suroviny, které již jsou na trhu. Toto je inteligentní politika, když a pokud se těží, nesmí, nesmí to být v oblasti Natura 2000 samozřejmě. Je potřeba respektovat životní prostředí. Samozřejmě nebudeme se dotýkat zón Natura 2000, ale je potřeba, aby také Evropa zautočila na severní eh, pol. A myslím si, že jsme někdy trošku vágní. A třetí věc, když se hovoří o dovozu, tak eh, je potřeba mít také kontakty s rozvojovými zeměmi, ale potřeba prokázat diplomacii. Toto se je také uvedeno ve zprávě komise, je potřeba, aby pan de Gucht také takto jednal, protože bohužel diplomacie, ta tu někdy hledáme, aniž bychom ji našli. Děkuji a není paní Görling za konzervativce a reformátory. Děkuji. Chci poděkovat zpravodaji za zprávu, kterou jsem si se zájmem přečetla. Sledovala jsem tuto zprávu ve výboru Envy jako stínová zpravodajka a rozprava se soustředila správně na specifické oblasti dovozů. A je úplně jasné, že potřebujeme zvážit strategii, abychom snížili potřebu a zvýšili recyklaci vzácných surovin. Avšak eh, musíme také zajistit, že tuto věc nebudeme příliš komplikovat. Strategie je strategií a ta strategie by měla být efektivní, jak říká název ale neměli bychom v této fázi věci příliš limitovat a omezovat. Je třeba, abychom měli otevřené možnosti. Podívejte se například eh, těžbu ve, ve městě. Je to koncept, kdy máme dlouhou historii skládek a skládkování, ale musíme být velmi opatrní. Skládky vytvářejí skleníkové plyny a proto se snažíme jim zamezit staré skládky jsou zapečetěné a mohou vytvářet někdy jedovaté a nebezpečné plyny a proto musíme být velmi opatrní, když budeme v této strategii postupovat dále. A musíme mít také pečlivé hodnotící dopadové studie. Pokud jde o ukládání, mělo bych, měli bychom být velmi eh, opatrní. Neměli bychom narušovat situaci na trhu a manipulace na trhu a spekulace. To jsou věci, které jsou otevřené k diskuzi, ale jsem přesvědčena, že to poslední, co bychom potřebovali, je hovořit o hromadění surovin, protože to je manipulace na trhu a nezaručuje bez dalšího, že se dostaneme díky tomu někam dále. Takže v širokém slova smyslu vítám tuto zprávu a jak už jsem řekla, děkuji zpravodaji a těším se na spolupráci na strategii o surovinách, protože toto je skutečně začátek dlouhé cesty. Děkuji paní Gerling a nyní paní Matias za GUE na minutu a půl. Děkuji, pane předsedající i já bych chtěla poblahopřát a poděkovat zpravodaji za práci, kterou odvedl. Popsal nám zde současné potřeby v oblasti surovin a také zdůrazňuje rizika v oblasti environmentální politiky, které souvisí to všech, a potom zdůraznil recyklaci. Toto všechno je zajímavé, ale musíme být také opatrní. Je potřeba podívat se na návrh komise. Zde nesouhlasím vůbec s tím návrhem. Ta diplomacie v oblasti surovin mě nevyhovuje. Ani ani ten návrh, že se to bude sledovat na úrovni G20. Podle mě to bude vytvářet ještě nové rozdělení světa mezi indu, průmyslové, industrializované země, které mají velkou potřebu surovin, jak víme, což je oprávněné, a na druhé straně mezi těmi chudými zeměmi, které mají velké bohatství surovin, ale které k nim ani nemají přístup v evropském průmyslovém kontextu je potřeba mít samozřejmě zaručit zásobování surovinami všemi prostředky a toto dělení světa, to by byl krok zpět. To by byl způsob vracení se do minulosti a přesto my máme mnoho let zkušeností v tom, této oblasti, takže ten model diplomacie podle našeho názoru není až tak diplomatický. Ty nejchudší země by měly mít právo přístupu ke svým surovinám. Hovoří se zde o nových, inovativnějších model, modelech rozvoje surovin. Možná je potřeba zaměřit se spíše na tu spolupráci, než na tu diplomaci. Děkuji. A Evropa svobody a demokracie na minutu. Děkuji za slovo, vážený pan eh, předsedající, vážený pan... Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážený pane komisaři. Jak se uvádí ve zprávě, zprávě pana Bitykofera evropský průmysl čelí stále větším potížím při získávání surovin potřebných pro inovativní výrobu. Prudký průmyslový růst v zemích třetího světa, zejména v Ázii a Jižní Americe, zvyšuje poptávku po surovinách, zácných zeminách, zvyšuje jejich ceny a zhoršuje dostupnost pro evropský průmysl. V Evropě se však už dlouhodobě koncentrují velké množství opotřebovaných průmyslových výrobků, které se považují za odpad, které někdy obsahují zácné kovy nebo vzácné materiály. Takže při hledání nových možností získávání surovin, ať už prostřednictvím obchodní diplomacie nebo spolupráce při odhalování nových těžebních kapacit, se myslím, musíme více orientovat na využití potenciálu recyklace odpadu. Recyklovatelný průmyslový odpad bychom neměli považovat za bezcené znečištění, ale naopak za nový potenciální zdroj surovin, umožňující alespoň částečně snížit závislost Evropské unie na zemích do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 jsme svědky toho, že klesající počet zdrojů by měl být eh, pečlivě řízen. A pokud jde o vzácné zeminy, to už tady zaznělo. Tady mám pocit, že bych měl zmínit, že jsem tuto otázku často zmínil v souvislosti s jednáními s Evropskou komisí. Tyto vzácné zeminy jsou nesmírně významné nedostávají se často do titulku novin, ale přesto jsou důležité. A pokud budeme mít strategii v Evropské unii, která se bude týkat surovin, tak budeme potřebovat také rozhodující politiku v oblasti výzkumu a vývoje. A to se bude také dotýkat našich vnějších vztahů. To by mohl být první krok k řádné strategii týkající se vzácných zemin, což je věc, po které dlouho volám a měli bychom se zabývat také cenou vzácných zemin, technologiemi pro jejich dobývání a podobně. Děkuji. Dalším řečníkem pan Gerek. Máte slovo. Koledzy, politika surovcová. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, politika surovin je závisí samozřejmě na tom, aby to rozdělení bylo rovnoprávné, jak z ekonomického, tak z politického hlediska. Proto je samozřejmě důležité samostatné autonomní řízení politiky suven. Jinými slovy, pro každou surovinu můžeme najít určitou eh, protiváhu v energetické oblasti. Co se týká daň finanční podpory těžby surovin, je zde hraje také, by mělo také lokální, regionální řízení hrát důležitou roli. Pouze takto můžeme dosáhnout efektivní těžby surovin a také samozřejmě dodržování principu subsidiarity. Spolupráce s Ruskou federací je důležitá a může přispět k tomu, aby se finanční eh, těžba surovin zlepšila. Samozřejmě recyklace, substituce eh, surovin je také velice důležitá záležitost a vyžaduje to ale eh, investice do inovativních technologií a do rozvoje, do vědy. Musíme tedy najít takové suroviny, které vlastně budou umožňovat při nižší spotřebě energie získat stejné produkty, stejné suroviny například jako stavba ze dřeva ve stavebnictví nebo také keramika je energeticky náročná. Změna této politiky nebude možná, pokud vlastně nenajdeme takové materiály, které budou splňovat odpovídající parametry, jako například eh, měděné produkty, které vlastně vyžadují, eh, jsou energeticky náročné. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu zpravodaji Bitykeferovi za velmi kvalitní zprávu. Pane komisaři, dnes večer jste vyslal zřetelný signál, je to pro nás známka naděje, protože na počátku, když komise představila strategii, nebyly naše očekávání naplněna. Jde tady eh, o pracovní místa v Evropské unii a proto potřebujeme konzistentní logickou strategii a samozřejmě potřebujeme tři pilíře, zajištění našich vlastních strojů, surovin, za druhé eh, strategii recyklace, samozřejmě i zvýšení eh, efektivního vynakládání surovin, ale potom potřebujeme také navazovat partnerství s hlavními dodavateli surovin v tomto světě. Pozměňovací návrhy eh, liberální frakce se zaměřují na to, abychom do této strategie více zapojili vědce, protože existuje mnoho moderních technologií, jak těžit suroviny z mořského dna. A tyto technologie musí být ještě více proskoumány. A tady by Evropané mohli něco nabídnout a také třetím zemím, rozvojovým zemím, pokud jde o strategii surovin. Tady samozřejmě musíme zohlednit to, že naši podporu potřebují malé a střední podniky, velké koncerny si suroviny obstarají, ale malé a střední podniky jsou odkázané na společnou strategii. Proto bychom chtěli apelovat na společný postup, Členské státy by měly své úsilí spojit v rámci Evropské unie, měly by tady být eh, politiku životního prostředí, rozvojovou politiku, politiku obchodu, to vše musí být propojeno a musí eh, spojovat cíle politiky surovin. Děkuji. Madame Figueiredo is our next speaker. Paní Figueiredo je další řečnicí. Vážený pane předsedo, souhlasíme s tím, že je potřeba mít efektivní strategii v oblasti surovin. Je potřeba vyhnout se situacím, jako která nastala v roce 2007 a 2008, kdy skutečně ceny surovin dosáhly nesmírně eh, vysoké hodnoty a dokonce z důvodu spekulací jich bylo málo. Takže je potřeba vytvořit takové podmínky, aby trhy nebyly zablokovány finančními trhy, těmi deriváty, těmi finančními nástroji, které vlastně zvýšily a zvyšují ceny surovin. Ale abychom tyto trhy chránili, suroviny chránili od spekulace a abychom mohli postupovat rychleji ku předu. Je tedy potřeba zajistit disponibilitu informací o těch zásobách a o tocích surovin, aby nebylo riziko přerušení dodávek. Je také potřeba lépe znát, lépe zmapovat zdroje, které existují v Evropě a vědět, zjistit, jak je můžeme získávat, jak například můžeme těžit z mořského dna. A to samozřejmě za respektování environmentálních a sociálních eh, podmínek a za dodržování zájmů eh, občanů a zemí, kde se tyto nerostné zdroje nacházejí, tedy včetně těch třetích zemí, zejména Afriky, aby nedocházelo k nějaké nové formě kolonialismu. Také zdůrazňujeme význam rozvoje, dobrého využití recyklace produktů a surovin které musí být co možno nejdokonalejší, protože takto můžeme získat poměrně dobré, ve velké množství surovin a můžeme zamezovat tomu, aby to mělo negativní dopady. Takže doufám, že toto všechno, všechny tyto aspekty budete zohledňovat, pane komisaři, při zpracování efektivní strategie. Pan Belder je náš další řečník. Děkuji, pane předsedo. Přístup k surovinám je rozhodující pro blahobyt evropských občanů. Situace na trzích se surovinami musí být nejvyšší prioritou. Evropská unie se musí postarat o transparentnost, stabilitu a určitou regulaci trhu. I když samozřejmě si musíme pokládat otázku, do jaké míry, kam až můžeme zajít. Dále je zde otázka potenciálu recyklace a diverzifikace zdrojů. Eh, tedy jde o eh, městskou těžbu. Musíme eh, mít dobrou politiku, potřebujeme evropský rámec a u konfliktních nerostů musíme zabránit tomu, aby tedy tam, kde je to problematické, tím trpělo místní obyvatelstvo u těžby. A je potřeba těžit tyto suroviny tak, aby se dodržovala lidská práva a potřebujeme také stabilní trh. Paní Hibner. Děkuji, paní předsedající, děkuji našemu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, panu komisaři, panu zpravodaji Bytikeferovi. Jeho zpráva je velice kvalitní. Dnešní téma je velice důležité. Potřebujeme zdroje, a to nejenom v Evropě. Suroviny jsou potřeba v celém světě. Potřebujeme úspěšnou strategii a ta musí vytyčit nový směr pro, spotřebova- pro využívání surovin. Přírodní zdroje jsou základem každého hospodářství. To platí pro evropské i světové hospodářství. Ovlivňuje to kvalitu našeho života. Musíme mít na mysli také budoucí generace, protože nejde pouze o to, aby suroviny mohla využívat současná generace, musíme nechat něco také pro generace budoucí. Evropské hospodářství by mělo být konkurenceschopné, mít nízkou produkci oxidu uhličitého a samozřejmě také musíme náležitě nakládat s odpadem. Odpad může být zdrojem mnoha užitečných a cených surovin. Cesta k ekologickému hospodářství bude finančně nákladná, ale musíme provést změny také v sociální oblasti, v hospodářské oblasti potřebujeme moderní technologie a posun v oblasti energií, ekologie. Naše politika by se měla zabývat také snižováním emisí oxidu uhličitého a proto je velice důležité, aby naše strategie nezohledňovala pouze současné generace, ale i budoucí de takže paní Herra puhemies, hyvä komission jäsen. Aivan aluksi haluan kiittää. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, nejprve bych chtěla poděkovat našemu zpravodaji za tento velice důležitý a zajímavý dokument. Evropa a celý svět potřebují suroviny my potřebujeme tuto strategii, to již jste mnoho kolegů řeklo. Mám na mysli zejména ty suroviny, které jsou obzvláště strategické a budou stále více strategické pro příští generace. Připomínám, že jsme to již zohledňovali v této zprávě, zejména všechno to, co severské země mohou dělat. Mám na mysli zejména zásoby dřeva. Myslím si, že arktické oblasti vlastně musí zabývat těmito zdroji do budoucna. Pokud jde o komisi, tak by možná měla více upřesnit ten směr, kterým se bude ubírat, zejména když hovoří o zdrojích, které se nacházejí v Evropě a když se hovoří o lepším využívání disponibilních zdrojů a zejména když se mluví o vztazích se třetími zeměmi. Doufám, že díky této strategii se nám podaří snížit naši závislost, zejména pokud jde o vzácné kovy. Řekla bych, že jsem velmi ráda, že byla, bylo dosaženo schody, pokud jde o eh, zdanění eh, vzácných kovů a doufám, že díky tomuto Eh, dosáhneme efektivnějšího využívání tohoto typu surovin. Rada bych zdůraznila význam tohoto dokumentu pro příští generace, ale jsem trošku zklamána, protože se zde nezohledňují dostatečně lesy. A přitom bych chtěla připomenout, že dřevo, lesní hospodářství je nesmírně důležité, zejména z hlediska zeleného hospodářství. Děkuji. Děkuji paní Mener. Paní Delange další na řadě. Eh, er Děkuji, pane předsedající Již se hovořilo o mnoha věcech v souvislosti s touto cílenou strategií surovinovou v, Evropě. Já bych se chtěla zmínit o fosfátech, to, je to jsou suroviny důležité pro růst, pro pěstování rostlin mezi 50 a za 50 až 90 let budou rezervy vyčerpány, zatímco ve stejném období se světová populace eh, zvýší až na 9 miliard osob, které budou také potřebovat jíst. Pane komisaři, můžeme eh, mít zde velká prohlášení, ale je potřeba přejít zejména k činům a stimulovat zde v rámci Evropské unie využívání jiných eh, substitučních produktů což by umožnilo přispět k používání eh, obnovitelných zdrojů energie, chránit životní prostředí a také by to bylo eh, důležité za najít produkty, které by mohly nahradit fosfáty. Byla by to situace win-win. Pane komisaři, mohli byste stimulovat inovace na základě takovýchto projektů a zejména tím, že by se poskytovaly podpory ze, ze strukturálních fondů nebo v rámci společné zemědělské politiky. Mohli bychom se tyto koncentráty produktů by mohly být považovány za hnojiva. Je to skutečně taková technická záležitost, pane komisaři, ale myslím si, že to dokazuje, že když se přechází k činům, i když je to někdy velmi technická oblast, tak právě v tomto okamžiku můžeme eh, zrealizovat skutečnou strategii, která bude mít šanci na úspěch. A doufám, že komise bude co možno nejkonkrétnější v této oblasti a ráda bych věděla, kdy komise učiní nějaké kroky v této. Děkuji, další na řadě je paní Tykau. Děkuji, pane komisaři. Děkuji zpravodaji za spolupráci a za zapracování předložených pozměňovacích návrhů. Evropská unie závisí na dovozu surovin. Suroviny a poptávka po surovinách bude určena situací v nastupujících ekonomikách a šířením technologií. Vzácné zeminy a nerostné suroviny jsou řešeny celosvětově. A trhy nejsou tak průhledné a objemy, které jsou nakupovány a prodávány, jsou malé. Vzácné zeminy jsou používány pro, výuž, pro výrobu televizních monitorů a mobilních telefonů. Jsou zásadní pro výrobu magnetů, pro větrné elektrárny, pro konvertory, pro automobily, pro skleněná vlákna, optická vlákna, Vzácné zeminy jsou zásadní, aby ekonomika EU se stala ekologicky účinnou ekonomikou. A chci vyzvat členské státy a Evropskou komisi, aby v budoucím rámcovém programu pro výzkum existoval inovační program, který by nahradil současné suroviny, jejichž zdroje scházejí. Chci také zdůraznit potřebu investic pro recyklaci vzácných zemin, protože rafinace a recyklace má vážný dopad na životní prostředí, pokud není řádně zvládána. Je důležité, aby Evropská unie vytvářela partnerství se zeměmi, které mají vysokou spotřebu zdrojů, zejména Mercosur, Severní Amerika, oceány a další je třeba mít vztahy s Indií a Brazílií, které jsou bohaté na nerostné zdroje. Chci vás také upozornit na pátý summit EU Brazílie, který proběhne 5. října v eh, Bruselu. Dostupnost surovin je zásadní pro rozvoj Evropské unie a proto budeme požadovat, aby doporučení z této zprávy byly zapracovány do konkrétních roků. Konečně chci požádat komisi, aby aktualizovala periodicky tyto seznamy. Pan Florenci na řadě. Milý Reinharde Bittigofere, já ti srdečně děkuji za tvou vyváženou a kvalitní zprávu. Velice mě potěšila. Myslím si, že tato zpráva přispěje k tomu, že otázka povědomí o těchto věcech se posune vpřed také v komisi. Víme, jak dlouho jsme na tuto zprávu čekali a to bez pochyby nebyla chyba pana komisaře Tajányho, ale ostatních, kteří s ním eh, spolupracují. A z minulé Rady pro životní prostředí máme informace, že komisař představil strategii pro suroviny a to se setkalo s velkou podporou ústně vyjádřenou. A potom jsme se dostali k druhému bodu na pořadu jednání a to byla směrnice eh, o, ekon, eh, o elektrickém odpadu a jako mávnutím kouzelné hůlky byla veškerá solidarita, pokud jde o přijímání opatření a standardů pryč. Bylo to katastrofické, rada se nedokázala dohodnout s komisí, což je relativně vzácné a já jsem velice uh, rád, že pan Potočník odolal. Myslím si, že tento text nám může eh, přinést určitý pokrok, protože pokud klimatický problém bude pouze z poloviny takový, jak se říká nebo jak se řeší, tak potom budou kontinenty jako Evropa muset vytvořit špičkové technologie a k tomu to nejde jinak, než zpracovávat suroviny vůbec vzácné suroviny. Takže myslím si, že to, co navrhovala komisi, tak eh, tady samozřejmě, eh, tady se liším od určitých kolegů. Já si myslím, že všechny ty tři pilíře bychom neměli dělat postupně, ale všechny najednou. A ten, eh, kdo si tu diplomaci v oblasti surovin chce eh, vyložit zlovolně, tak může, ale já si myslím, že bychom měli slušně eh, nakládat s třetími zeměmi. V minulých 20-30 letech jsme to nedělali a my bychom nyní to měli změnit, měli bychom ale také rozšířit naše možnosti dovozu i vývozu a měli bychom se dohodnout na nějakých postupech, tak aby v těch regionech, kde se těží tyto nerosty nebo suroviny, z toho měli prospěch a mohli si třeba na základě toho eh, postavit školy. Potom další otázka. Velké šance pro evropský průmysl. Eh, týká se to eh, substitucí některých materiálů, jako je například měď, například měděné vodovody už v budoucnosti nebudou využívány, budeme tady být nové materiály chemické a je tady velký potenciál pro tento průmysl. A já tady musím eh, také pohovořit o FFA. To je dobré, tato směrnice je dobrá a musíme eh, ji také vnímat jako něco, co prospěje životnímu prostředí. Pokud tato směrnice ovšem bude používána jako zbraň proti politice surovin, tak to začne jít do tuhého a budeme tomu muset čelit. Mnozí eh, mě tady také položili otázku, jak to v Evropě bude s politikou eh, surovin a tady je opravdu nejdůležitější recyklace a měli bychom s tím okamžitě začít. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Další je Čabat Tamajdy. Prosím. <clears throat> Děkuji. z Európai Parlamentben működő Stoa panel ebben az Děkuji. Panel, který zde funguje uvnitř Evropského parlamentu, se rozhodl, vybral si jako hlavní téma mm, svého schromáštění otázku surovin. Je to na základě mé iniciativy a já blahopřeji panu Bitykoferové za tuto zprávu, vítám ji, protože je to skutečně největší výzva 21. století. Bitykoferova zpráva řeší zásadní otázku nebo tu samotnou podstatu té věci. To znamená, že se musíme soustředit na recyklaci produktu, odpadu. A v Izraeli 75, v, Evrop, v, v Izraeli je to 75%, v Evropě pouze 25%. Nesmíme se živit nějakými iluzemi, pokud jde o recyklaci odpadu když došlo ke tragédii v, Maď- v Maďarsku, tak bylo to to červené, ta ekologická havárie, to červené bahno, tak vlastně v konečné fázi průmyslové podniky došly k závěru, že recyklace byla velmi drahá. Pan Stolojany. Děkuji, pane předsedo. Vážím si iniciativy komise a chci poděkovat zpravodaji a kolegům v Evropském parlamentu, kteří přispěli k této zprávě. Evropské společnosti musí řešit intenzivnější konkurenci, pokud je o zdroje surovin a tato soutěž bude stále agresivnější. Vzhledem k tomu, že musíme čelit demografickému nárůstu u nastupujících zemí a současně musíme pochopit, že máme co dočinění s nárůstem hospodářské aktivity v těchto nastupujících zemích. A to zvyšuje poptávku po zdrojích a surovinách. Kromě toho zeměpisné rozdělení těchto zdrojů komplikuje konkurenci ještě více. Některé země mají sklon politicky využívat eh, tyto suroviny, které mají k dispozici. A proto není náhodou, že vlády řady zemí mají promyslové politiky, které podporují vlastní firmy celosvětové soutěži. A musíme si všimnout toho, že některé firmy využívají veřejné prostředky pro získání těchto výhod. Evropská unie nesmí být nečinná. A vážím si toho, že orientace, která byla poskytnuta touto strategií, musí znamenat oddělení energetickou účinnost od surovin. A současně na úrovni Evropské unie musíme podpořit evropské společnosti, evropské podniky ještě více. A to cestou politik, které podpoří strategické aliance a soukromé investice strategického významu do zemí, které mají tyto suroviny. Je třeba vytvořit rovné podmínky pro obchod. Děkuji. Pan Royal je na řadě. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Mnozí tady hovořili o tom, jak důležité suroviny jsou pro konkurenceschopnost a budoucnost evropského hospodářství. Mnozí upozorňovali na tom, jak moc závisíme, také pokud je o pracovní místa, na nerostech. A ten nejhorší příklad, kdy to pocítil spotřebitel, eh, byl příklad eh, firmy, která vyráběla žárovky, eh, kde ty ceny velmi, velmi narostly právě proto, že jsou drahé vzácné zeminy. Já jsem velice vděčný panu Bitikoferovi, že se podařilo co nejvyváženější formou nalézt odpovědi na tyto otázky. Samozřejmě, my chceme, aby to bylo účinné a tady není důležité, aby si každý prosadil svou, ale je potřeba, aby to bylo celistvé a konzistentní a proto si myslím, že je správný ten přístup s třemi pilíři. Musíme si uvědomit, že se musíme postarat o získávání nových zdrojů surovin i v Evropě. Už na to bylo upozorněno, musíme se zamýšlet nad technologiemi. Pan Florenc tady hovořil o tom, že tady budeme v rozporu s další legislativou a budeme se muset rozhodnout, kde jsou hranice nakolik nám záleží na jednotlivých věcech a jak můžeme získávat nové suroviny. A dále v souvislosti s recyklací musíme eh, využívat více ten existující potenciál než dosud. Ale nejde o to, abychom to dělali za každou cenu, ale rozumně, diferencovaně a samozřejmě tady svou roli hrají také mezinárodní vztahy. Diplomacie v oblasti surovin, jak tady říkala kolegyně, eh, to nesmí být považováno za eh, nástroj útlaku. To nejde. Mezinárodní dohody a spolupráce, to je samozřejmě důležité k tomu, abychom v Evropě mohli lépe využít náš potenciál a využít také eh, to rozdělení surovin. To je opravdu nutné a proto musíme jednat i s dalšími zeměmi. Ale eh, to, aby se tady předepisovalo, jak mají být suroviny používány, aby ty předpisy byly příliš přísné, to je asi špatná cesta. Jsem velice rád, že i pokud jde o zdanění, což je komplikované, máme formulaci, která umožní všem, aby s tím souhlasili a chtěl bych eh, apelovat na všechny, aby ta formulace tam zůstala tak, abychom potom s tím mohli všichni souhlasit. Velká většina Evropského parlamentu to je důležitější, abychom toho dosáhli, než aby si jednotlivec prosadil svou. Děkuji, pan Marinescu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Evropa čelí výzvám a příležitostem. Co se týče surovin, výzva by se měla proměnit v příležitost abychom zvýšili ekonomický potenciál Evropy. Potřebujeme evropskou strategii pro inovace, abychom se zaměřili na efektivní využívání surovin v Evropě, intenzifikace energetiky a využití surovin evropským průmyslem přispějí významně k větší konkurenceschopnosti a udržitelnosti a přispějí také k bezpečnějším dodávkám. Evropská unie by měla vytvářet partnerství se třetími zeměmi a koncentrovat jednání týkající se surovin. Měli bychom mít mezinárodní platformu, která zajistí, že dodávky surovin, které jsou potřeba v Evropě, budou zabezpečeny ze třetích zemí. Evropská komise by měla vytvořit studii, která zdůrazní závislost evropského průmyslu na surovinách a vyhodnotí současné a budoucí ceny surovin, protože taková studie umožní výzkumným institucím se pustit do dlouhodobých investic. Děkuji. A nyní Catch the Eye. A vidím, že paní McGuinness chce promluvit. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, zpravodaji. Děkujeme za vaši zprávu s širším slova smyslu s ní souhlasíme a tato rozprava je skutečně zajímavá, když hovoříme o konkrétních surovinách a chci podpořit komentáře paní de Lange, pokud je o použití fosfátu a jak, jak klesá a jak množství fosforu je konečné. A budeme potvařit eh, vzem k okolnostem, vzem k této klíčové surovině pro výrobu potravin, ale je jich celá řada. A vaše zpráva vzala v úvahu komentáře výboru Agri. A, ale není tu konkrétně řeč o této skutečnosti a je to omyl, protože zemědělství a potraviny jsou klíčové pro budoucnost, pro Evropskou unii a bezpečnost potravin je klíčová. Potřebujeme suroviny, abychom mohli vyrábět potraviny. A řada surovin je vzácná, nedostatečná a potřebujeme strategii, která umožní udržet zemědělství v Evropské unii. Děkuji, paní McGuinness. Děkuji Také bych chtěla na úvod poděkovat panu zpravodaji za skvělou práci. Prudký růst světové poptávky po surovinách sebou nese různá ekonomická rizika od nepředvídatelných cen až po konkurenceschopnost. Proto je právě zde potřeba zdůraznit ekologickou a ekonomickou efektivnost zpracování a využití evropské surovinové základny. Celý ekonomický řetězec musí směřovat k efektivnímu využívání surovinové základny, protože žádná surovina zde není na věky. Právě proto je potřeba zdůraznit vysokou ekologickou efektivnost, tak aby se zdroje recyklací využívaly několikrát. Ráda bych zejména zdůraznila důležitost recyklace. Proto podporuji výzvu komise vyzývám, aby přeměnila výzvu na příležitost a zpracovala dlouhodobý evropský plán využití surovin do roku 2050. Děkuji. Now, a nyní pan Melco. Děkuji, pane předsedo. Všichni víme, že například v mobilu eh, je samozřejmě, jsou tam známé kovy jako měď nebo eh, železo, ale potom jsou tam i méně známé kovy, které jsou velice důležité pro budoucnost. Je jich málo a také jsou strojem potenciálních konfliktů. Eh, proto by nebylo dobré, kdybychom snížili produkci těchto kovů. Proto je potřeba se nad tím zamýšlet a podpořit udržitelné plány. Ale to si vyžadá vyzrálou strategii. Teď se musíme zamyslet nad tím, jaké potřeby surovin budeme muset dlouhodobě zajistit. Například Čína v Africe, v Mongolsku nebo v Afganistánu si už zajistila suroviny na desetiletí a proto bude potřeba Eh, nebo je začíná být ekonomicky zajímavé zabývat se eh, šrotem, odpadem. Děkuji. Vielen Dank, Herr Děkuji. Pan Kelly je další na řadě. Děkuji, pane předsedo. Je dobré, že se soustředíme na toto téma, protože bez rozumné strategie v oblasti nerostných surovin není možný rozvoj. I když budete nejlepší fotbalový trenér na světě, bez materiálu prostě nic nedokážete. A to platí i pro průmysl. Chceme poděkovat zpravodaji za nezbytnou a důležitou zprávu. Protože pokud Evropa má zůstat konkurenceschopná ve světě, je klíčové, abychom měli trvalé zdroje surovin. A proto se musíme zabývat zdroji surovin v, našich, v mezích našich hranic a nemáme bránit eh, rozvoji a tím, že bychom příliš omezovali toto hledání. Měli bychom být přátelští vůči životnímu prostředí ale měli bychom se zabývat recyklací. Recyklace je v řadě oblastí v plenkách a je, recyklovaný materiál může být eh, vlastně nekonečně používán a tyto požadavky jsou nezbytné. Za třetí, to řekla řada řečníků, vzácné zeminy jsou klíčové. Čína kontroluje 97% vzácných zemin. A jak předřečníci poukázali, používáme každodenně tolik zařízení, že tuto situaci je třeba skutečně řešit. Nemáme času na zbyt. Musí, pokud chceme být konkurenceschopní, toto je k tom, proto vhodná strategie. Děkujeme zpravodaji. Děkujeme, pane Kelly. A nyní paní Dancila. Mulțumesc, domnule președinte. Děkuji, pane předsedo. Všichni víme, že Evropská unie musí řešit výzvy a příležitosti, pokud jde o suroviny. Ale politiky týkající se surovin jsou klíčové pro Evropskou unii. Co se týče průmyslové politiky a mezinárodního obchodu, ale také pokud hovoříme o horizontálních politikách, které se týkají interních aspektů i vnějších. A jsem přesvědčena, že v tomto kontextu efektivní monitoring těchto politik je zásadní pro efektivní strategii. Jsem přesvědčena, že potřebujeme významnou míru koordinace mezi členskými státy a Evropskou komisí a trvalý proces monitoringu, kde bude parlament informován o tom, co se v této oblasti děje. Potřebujeme průběžné informační zprávy. Děkuji zpravodaji.

snížení využívání surovin přináší mnoho výhod, zejména z environmentálního hlediska. Čím více bude recyklace, tím méně odpadů a tím méně škodlivých eh, emisí a dopadů na životní prostředí. Seriózní průmyslové podniky musí pracovat na světové úrovni, nikoli pouze na evropské. Proto je důležité, aby ty mm, strategie byly skutečně na světové úrovni, protože zde jde o všechny země světa. Pane komisaři, domnívám se, že je potřeba využít této iniciativy eh, Evropského parlamentu a pana Buska, to znamená vytvoření evropského trhu s energií, tak to by bylo možno zajistit zásobování s bezpečnými s jistými cenami a také bychom dosáhli významných úspor v oblasti surovin nezbytných pro eh, průmysl a naši civilizaci. Děkuji paní Basesku. Další řečnice. Mikrofon, please. We can't hear you. Mikrofon, prosím, neslyšíme vás. Děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že Evropská unie potřebuje efektivní strategii pro suroviny, pokud chce zůstat průmyslově konkurenceschopnou. A mezi zásadními sektory pro dosažení tohoto cíle můžeme počítat surovinovou diplomaci, která bude konzistentní a efektivní. A to je o to důležitější, že dodávky surovin ovlivňují širokou škálu politik Unie. Vítám skutečnost, že naše zpráva zdůrazňuje význam diplomatických nástrojů a formuluje konkrétní návrhy pro spolupráci s vnějšími partnery, například podpora rozvojovým zemím, včetně transferu vědeckých vědomostí. Zdůrazňuje také význam externí koordinace politiky EU s politikou konkrétních členských států a věřím, že ESVČ bude dalším nástrojem, který je velmi důležitý. Děkuji a posledním řečníkem bude paní Merkis. Er eh, Děkuji. Já bych chtěla ještě něco doplnit. Zajímalo by mě, kde je rozdíl mezi návrhem komise a, a návrhem Evropského parlamentu. Jaká konkrétní opatření budou provedena? Hovoří se tady o e, uskladňování, ale podle mého názoru to není řešení. Já bych se raději klonila k něčemu jinému a potřebuji především konkrétní odpověď. Hovoří se tady o průmyslových materiálech, ano, fosfát, to je důležité, to podporuji, ale má otázka zní, jakým způsobem se pracuje na tom, jak se postaráme o to, že se tím budete zabývat a jak to je s inovací. Musíme mít přece cíle pro inovace a ty odsud zmizely. Myslím si, eh, že pokud jde eh, o energii, tak tam je inovace ale, a efektivitu, ale to potřebujeme i tady. A pokud jde o odpad, nepřála bych si, neboli jinak řečeno, tyto materiály musí být okamžitě recyklovány. Není možné, aby to bylo jednoduše vyvezeno na skládku. A ještě jednou opakuji, že chci vědět, jaká opatření budou existovat, kdo se jich ujme, kdo to bude koordinovat, budete to vy, nebo to bude pan Potočník se svojí iniciativou pro efektivitu zdrojů. Argument, question. Pane komisaři, slyšel jste veškerou argumentaci a otázky, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové poslanci, já bych chtěl pouze zopakovat stanovisko komise, které se mi zdá zcela ve shodě s textem, který prezentoval pan Bytykofr. Sázíme na strategii v oblasti surovin, na strategii, která bude co nejvíce vyvážena, která vychází ze tří pilířů. Je to interní strategie Evropské unie, to je první pilíř, potom je to strategie mimo Evropskou unii, to je druhý pilíř a akce zaměřené na inovaci. Já bych začal tím posledním eh, pilířem. Je to vyvážené stanovisko a vyvážená strategie. Podle mého názoru to bych rád zopakoval. Vůbec v jednom prvním dokumentu, které komise předkládala k inovaci, zdůrazňovala právě nutnost uzavírání partnerství v oblasti inovací. A to druhé partnerství se právě dotýká otázky surovin. Podařilo se mi už získat souhlas rady a právě tímto směrem se nadále chceme ubírat i se zapojením Evropského parlamentu. To znamená, je to partnerství v oblasti inovací, které v podstatě se objevilo ještě dříve než samotný dokument o surovinách. Komise tedy vlastně tento partnerský přístup zvolila od samého počátku. Mrzí mě, že řada poslanců, kteří kladli otázky, tady už s námi nesetrvali. Já bych chtěl zdůraznit, že naše podpora recyklace se objevila ještě předtím, než byl vůbec prezentován dokument o surovinách. Nyní k otázce strategie uvnitř Evropské unie. Možná eh, jsem tomu úplně nerozuměl, nebo možná vy jste úplně nerozuměli tomu, co jsem říkal já. Já jsem říkal, že Grónsko je jedno z území, kde se budeme snažit působit a zjistit, eh, čeho je tam možné v oblasti surovin dosáhnout. Říkal jsem, že jsem se účastnil jednání Eh, pod vedením švédského ministerstva zahraničí, kde se hovořilo o iniciativách v oblasti surovin. S se švédským ministrem zahraničí jsme také už naplánovali návštěvu Švédska, abychom mohli přímo na místě zjistit, jak je možné dále přistupovat k surovinám. Možná proto, že jsem hovořil italsky, eh, tak mi někteří poslanci úplně nerozuměli, ale chci vás uklidnit skutečně na Švédsku jsem v žádném případě nezapomněl. Samozřejmě Grónsko ještě do nedávna bylo součástí eh, Dánska, respektive propojeno s dánskou korunou, takže nejsme od této oblasti tolik vzdáleni. Pokud jde o mezinárodní politiku, chtěl bych vás ujistit a uklidnit a mrzí mě, že tady není už pan Matias a paní Figueiredo, já rozhodně nehodlám pokračovat v nějaké neokoloniální politice v Africe. E, naše země byla jednou z prvních, která se Africe omluvila za chyby, kterých jsme se dopustili v koloniálním období. A Evropa samozřejmě rozhodně nechce vést nějakou neokoloniální politiku. A to se odráží i v naší surovinové politice. My chceme, aby se do této politiky aktivně zapojily všechny africké země. Chceme o tom aktivně jednat při schůzkách s Africkou unii a samozřejmě i v úzké spolupráci s jednotlivými členskými zeměmi Africké unie. Právě protože Afriku nemůžeme eh, nebo Afrika by se neměla stát obětí nějakého neokolonialismu, ale nemám ani pocit, že by k tomu Evropa nějak měla sklony. Dále k otázce, která tady také v rozpravě zazněla. Eh, jedním, jeden z poslanců, pan Schniberlenk a pan Něk, hovořili o tom, že eh, je třeba, aby těžební průmysl byl dostatečně transparentní. Komise se v tomto také angažuje. My jsme v nedávné době zintenzivnili svou podporu iniciativě na zvýšení transparentnosti. Také jsme zřídili svěřenecký fond, eh, který slouží k financování schůzek odborníků, k financování různých projektů a eh, tato iniciativa eh, má poměrně širokou účast. Z 50 zemí Eh, které by se eh, které vlastně těží. Pouze devět z nich eh, těží přesně v souladu s doporučeními iniciativy, takže je ještě co zlepšovat. Komise na základě diskusí s parlamentem i s národními parlamenty zvažuje o tom, že by byla zavedena povinnost podávání finančních zpráv ze strany podniků, které sídlí v Evropské unii. Uvažuje se o tom, že by toto bylo předloženo v rámci nějaké legislativní iniciativy a i to by mělo vést k posílení transparentnosti. V podstatě by to fungovalo obdobně jako americký zákon, na který tady odkazoval pan Bütikofer, eh, který je vlastně eh, z hm, podzima loňského roku a my to zatím vyhodnocujeme a zvažujeme tady obdobnou iniciativu v Evropské unii. Pak tady je ještě poslední otázka, která se týká ukládání. Myslíme si, že vlastně je ze především povinnost podniků zajistit zásobování surovinami a politici by potom měli zajistit to, že budou moci podniky fungovat ve vhodných podmínkách. Komise diskutuje s členskými státy o tom, zda by mělo smysl vytvořit nějaký program ukládání surovin, zda by takový program měl přidanou hodnotu. Byl by to program, který by mohl vycházet um, z toho, co třeba už existuje pro skladování ropy a také se provádí průzkumné, tedy šetření v této věci. Nemohl jsem zodpovědět všechny otázky, které v diskusi zazněly, ale to bych musel hovořit ještě půl hodiny a myslím tedy, že je důležité vyslechnout si ještě pana Bitykofra. Jsem samozřejmě všem k dispozici pro případné další individuální otázky, které se týkají strategie o surovinách. Děkuji. Grazie, And... Děkuji, pane komisaři a na závěr pan Butikhofer. Děkuji vám mnohokrát. Vážení kolegové, vážené kolegyně, chci vám všem poděkovat za vaše příspěvky. Děkuji i e, panu Tajánimu za jeho poznámky a za jeho podporu pro vytvoření sítě kompetencí, pro e, konsolidaci ostatních návrhů, které jste učinil. Eh, hovořilo se o surovinách a jejich dobývání a myslím si, že v této oblasti máme ještě mnoho před sebou. Eh, musíme ale eh, v zejména ekologicky citlivých oblastech postupovat velice citlivě. To je velice důležité a říká to i zpráva. Nesmíme nesmíme stavět zeď mezi průmyslovou politikou a ochranou e, životního prostředí. Proto jsem velice rád, že e, generální ředitelství pro podnikání a pro životní prostředí se v tomto shodli. E, pokud jde o projekt Open Mining, to je velice důležité. samozřejmě i v důlních technologiích musíme inovovat a musíme postupovat směrem k hospodárnému a účinnému řešení. To jsem říkal i e, minulý týden e, e, při otevírání největší světové továrny na recyklaci litiových baterií. I toto musí být ekonomické řešení. Systém Cradle to Cradle je velice slibný a odpad by se měl stát zastaralým konceptem. Je potřeba další diskuse. Od některých eh, z komise eh, slyšíme různé názory. Eh, já upřímně řečeno nejsem naprosto přesvědčen o tom, jakým způsobem máme organizovat obchod s cenými zeminami a minerály, když například Čína chce snižovat objem těžby. Ale jak říkám, všechny tyto otázky musíme řešit citlivě a e, s ohledem na dopadové analýzy. A ještě nakonec, e, pokud jde o externí vztahy, pro mě je e, politika pro suroviny příkladem něčeho jiného než kolonialismu. Jde o uznání suverenity v oblasti dostupnosti surovin v jednotlivých členských státech. A